budeme společně s ostatními hlasováními v poledne a dalším bodem je usnesení, které se týká Zimbabwe. Milí kolegové, kolegyně, prosím, abyste respektovali čas tak, aby jsme opravdu to mohli dokončit eh, do 12. Pan Korál. Děkuji, pane předsedo. Již po mnoho let zimbabský národ trpí režimem prezidenta Mugabe. Připomeneme jen eh, tu korupci, beztrestnost v zemi, zločiny páchané na obyvatelstvu. Pokud dochází v zemi k protestům, policie zasahuje velice přísně, střílí do demonstrantů, zakračuje proti nim pomocí zozného plynu. Eh, ovšem bylo eh, s Evropskou unii podepsán indikativ program, kde je přispěno vyplacení částky pro rozvojovou pomoc v Zimbabwe a ptám se, jak chceme efektivně poskytovat takovéto peněžní prostředky této zemi, kde není možné zajistit, aby e, to, že se dostanou tam, kam plynout mají, tedy do zemědělství a do cestovního ruchu. Je důležité, aby země dodržovala lidská práva a základní demokratické principy. Děkuji. Děkuji, pan Fatiga. Paní Fatiga má slovo. Děkuji za slovo. Prezident Mugabe po 66 letech u moci a tom, že zde podporuje kleptomaci, chudobu a násilí a vedlo to k ohromným demonstracím masovým, tak ještě i přesto opětovně vyhrál volby a já volám po okamžitém propuštění politických vězňů, respektování lidských práv, eh, dále možnosti poskytování humanitární pomoci a mírovému eh, eh, přesunu moci v nasledujících volbách. Pan Alister má slovo. President Tajani, ladies and gentlemen. Pane eh, předsedo Tajany, dámy a pánové, kolegové, situace v Zimbabwe, jak jsme slyšeli, je skutečně varující. Je to země, která trpí pod autoritářským režimem pana Mugabeho už 36 let. Opustila zemi, už před, eh, opustila demokratickou cestu už před mnoha lety. Hospodářsko-sociální výzvy, kterým Zimbabwe čelí společně s bezprecedentním suchem, vytváří víc chudoby a víc nerovnosti než kdy v minulosti. Za posledních několik měsíců proběhly masivní protesty proti režimu, které brutálně potlačila policie. Toto navýšení násilí a e, demonstrac, na demonstracích v zemi je nepřijatelné. Zrovna před měsícem policie v, policie v Harare oznámila, že zakazuje veškeré demonstrace. My dnes jako Evropský parlament opět posíláme jasný signál orgánům Zimbabwe, že právní stát musí platit za všech okolností a svoboda schromažďování, asociace a vyjadřování musí být chráněna všemi dostupnými prostředky. Tímto usnesením odsuzujeme porušování lidských práv a žádáme plné respektování občanských a politických svobod, zejména vzhledem k důležitým eh, volbám v roce 2018. Děkuji. Děkuji, pane Mekalistre, pan Görens. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Zimbabwe ekonomicky, sociálně, politicky by mohlo na tom být dobře, pokud by tam nebyla ta jedna překážka, a to je Mugabe. Mugabe, který říká, že tam prostě vydrží do nekonečna a když tam nebudu já, tak tam bude někdo z naší rodiny. To znamená, že nemůžeme v podstatě řešit okamžitě tuto situaci, která je příšerná. My podporujeme návrhy tohoto usnesení, moje skupina, a chceme, abychom pomohli veškerými možnostmi rekonstrukce této země, abychom podpořili podpořili veškeré mm, ty demokratické hlasy, které by mohly zlepšit situaci v této zemi. A v podstatě vlastně všechny země, které se nachází v tomto regionu, by měly pomoci řešit tento problém, který je především africkým problémem, ale ovšem my jsme při řešení tohoto problému na jejich straně. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo paní Sargentini. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Před třemi lety Zanu eh, strana Mugabeho, zvítězila ve volbách. A nyní zde máme vládu jednoty, došlo tam k určitému růstu, to víme, ovšem nyní v podstatě miliony lidí je bez mest, tisíce úředníků přišlo, je propouštěno Země je v podstatě na pokraji bankrotu. Viděli jsme tam obrovské protesty, demonstrace, které probíhají. Ovšem dochází k útoku na aktivisty, kteří končí ve vězeních a demonstrace byly zakázány. My bychom chtěli tímto usnesením vyslat jasný signál lidu Zimbabwe. Právě tímto usnesením ta nostalgie pro sankce není úplně vhodná v tomto ohledu. Mugabe a jeho podporovatelé víme, že samozřejmě nesmějí cestovat do EU, Ovšem zdá se, že úplně tyto sankce nefungovaly. Já jsem předložila určité pozměňovací návrhy, které by měly řešit tuto záležitost. Pan Pancery má slovo. Děkuji vám, mnoho. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Na základě eh, tedy pod celé řadě protivládních demonstrací v Zimbabwe. Mugabe, který je u moci 36 let, provedl celou řadu represivních opatření, protože se obává, že přijde o moc. V roce 2018. Nicméně eh, po tomto období jen těžko představitelné, že by se znovu dostal k moci. Je obvinován z toho, že přerušuje potravinovou pomoc do oblastí, které jsou nejvíce zasaženy suchem, ale jsou zároveň proti němu. Eh, v rámci tohoto naléhavého projednávaného bodu žádáme, aby Zimbabwe plnilo své mezinárodní závazky. Evropská unie v této věci může sehrát velice důležitou roli tím, že zavede restrikce podporovatele, na podporovatele Mugabeho režimu a že bude chránit demokratická práva a právní stát v Zimbabwe tak, jak by měly vypadat. Děkuji, paní Verže, má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. My hovoříme o Zimbabwe poprvé. Robert Mugabe je od roku 80 u moci, je mu 92 let a je mm, v podstatě mm, kandidátem i na další volby. Tato země se nachází v šílené situaci, docha- Eh, dochází k útoku na, na manifestace, na demonstrace. Je to skutečně země, která se nachází v obrovské krizi. Samozřejmě, že političtí vězni musí být propuštěni, především ti, kteří demonstrovali mírovým způsobem. Ovšem zároveň jsou zde ekonomické, sociální důvody celé této situace. 80 obyvatel žije pod hladinou chudoby, 80 jejich HDP musí splácet dluhy. To je opravdu rekord rekordní číslo. Je to země, která je nejvíc korumpovanou na celém světě. My samozřejmě hovoříme o, o rozvoje pomoci, ovšem měla by zde být určitá vysledovatelnost eh, této eh, situace a zároveň anulace eh, určité zadluženosti. Myslím si, že bychom měli pomoci místním obyvatelům, především ženám, protože 68% místních žen je obětí násilí. Děkujeme a nyní má slovo pan Preda. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Po druhé, v tomto volebním období hovoříme o Zimbabve. V loňském roce jsme se věnovali problémům obránců lidských práv, novinářů, na které jsou prováděny různé útoky, jsou zavíráni do vězení a nyní vidíme, že dochází k um, zatýkání demonstrantů. V této zemi dochází k ohromným protestům, ovšem místní lidé k tomu mají důvody. Obrovská korupce, špatné řízení této země, dále je to období sucha, chudoba po 35 letech vlády Mugabeho vlastně je, je tato země v, v troskách, je v rozkladu a my tímto usnesením poukazujeme na tuto šílenou situaci a voláme po změně, po politickém přechodném období pro spravedlivých volbách, po respektování lidských práv a e, právního státu. To je jediná cesta vpřed. Děkujeme, paní Kinge. Děkuji. Ráda bych připomněla článek 96 dohody z Kotonu, který obsahuje závazek v oblasti lidských práv. Ta platí také pro případ Zimbabwe. Zimbabwe musí dodržovat principy právního státu. Naše vyjádření se obrací zejména Eh, vůči prezidentovi Mugabe, který je u moci od roku 1988. Není možné, aby zacházel s eh, svými obyvateli tím způsobem, jakým s nimi zachází znásilňování žen, své volné zatýkání, své volná usmrcování osob zastřelením. Zimbabwe potřebuje svobodné volby, dodržování lidských práv. Je třeba vést politický dialog se zimbabskými úřady, je třeba potírat veškeré porušování zásad demokracie. Děkuji, pan Belder, děkuji, pane předsedo. Represivní režimy sami sebe odhalují. A to platí také po, prohrůzovládu prezidenta Mugabeho v Zimbabwe. Zimbabši obyvatele potřebují dokonce již potravit novou pomoc, proto aby vůbec mohli přežít. Mnozí z nich jedí pouze jedenkrát denně a Mugabe neustále se vyžívá ve svém opojení mocí již 30 let nezná vůbec hranice ve svém jednání. Uvrhl zemi do skutečného do skutečné propasti kvůli své katastrofální politice. Mugabe sám říká, že z úřadu ho může oprostit pouze bod, že, promiňte, pouze Bůh, že jinak z úřadu neodejde. Je nutné, aby zimbabští obyvatelé se mohli v takto důležité fázi, ve kterou prochází jejich země, opřít o Evropskou unii. Pan Obermajer, děkuji, pane předsedo. Když počátkem 80. let převzal v Zimbabwe moc prezident Mugabe, tak ho levice oslavovala jako velkého bojovníka za svobodu, který slíbí zemi blahopit demokracii a právní stát. Tak tomu vůbec nebylo rasistická vyvlastňování, vyhánění farmářů, výlých farmářů, korupce, klientelismus. Toto vše udělalo dříve tak bohaté země, jednu z nejchudších ekonomik světa. Nyní Evropská unie podporuje Mugapeho pomocí rozvojové pomoci ve výši více než 200 milionů eur, přičemž vůbec ne, nepožaduje od Mugabeho, aby dodržoval základní lidská práva, aby vrátil farmářům vyvlastněný majetek a vůbec nepožaduje dodržování lidských práv, jejich zásad a potírání korupce. Takže já se ptám, jestli skutečně vůbec jak si máme zdravý rozum, nebo zda jsme ho již ztratili. Děkuji paní Makovej. Děkuji za slovo, pane předsedo tomto usnesení odsuzujeme brutální diktaturu Roberta Mugabeho a chceme tímto i podpořit eh, lid Zimbabwe. To, k čemu dochází v této zemi, je porušováním, zásadním porušováním, dramatickým porušováním lidských práv, svobody projevu, svobody na spravedlivý proces protestanti jsou zatýkáni, je na ně útočeno ze strany policie, policie má, um, interferuje v oblasti justice a došlo dokonce k zákazu demonstrací které organizovalo 18 pacifistických stran. Ti, kteří bojují proti, těmto, proti tomuto hororu, um,

lidé žijí za méně než 2 dolary za den a ta situace je obecně velice, velice vážná. Zejména mezi těmi, kteří jsou proti 92-letému prezidentovi. Lidskoprávní komise se rozhodly pozastavit potravinovou pomoc, Byť v době, kde celá řada lidí trpí suchem a není schopna se uživit, dochází k násilí a demonstracím kvůli hospodářsko-politické situaci tam. Evropská unie musí odsoudit embargo na pomoc. Je potřeba podpořit lidi zasažené suchem. Je nutné bojovat za mírumilovný, mírumilovnou transformaci této země, aby byla obnovena demokracie a respekt lidských práv. Děkuji, slovo má komisař Stylianides. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já osobně sdílím vaše obavy, vaše názory na situaci v Zimbabwe a jsem přesvědčen, že tato velice konstruktivní, produktivní diskuse a nadcházející usnesení budou velice pozitivními kroky pro zimbabský lid. Evropská unie přisuzuje velký význam posilování právního státu lidských práv a konsolidaci demokracie v Zimbabve, jak se stanovuje ve vlastní, agen, eh, ve vlastní vládní agendě pro ústavní reformu. To jsou zásadní prvky našich vztahů, které eh, zahrnují také udržitelný růst a rozvoj po vzniku vlády Národní jednoty EU podnikla e, postupné kroky na uvolnění opatření proti Zimbabwe na základě toho, jak se zlepšovala situace v oblasti lidských práv, například přijetí progresivní ústavy v roce 2013, kterou podpořil i zimbabský lid. Za druhé, ve stejný rok proběhly míromilovné volby a za třetí e, zlepšila se bilance vlády v lidskoprávní situaci. Zimbabwe je teď na důležitém rozcestí. E, e, ekonomika ukazuje, že narůstá korupce a e, vydírání, což pak vede k veřejným protestům. Evropská unie opakovaně zmínila své obavy, což se ukázalo například v srpnu, kde kdy byly, kdy byly brutálně potlačeny demonstrace, byť eh, svoboda schromažďování a združování je zakotvena i v ústavě Zimbabwe a tím pádem tyto svobody musí být respektovány. EU volá eh, potom, aby tato práva byla respektována zimbabskými orgány. Kromě toho Evropská unie se přidává k, ke sdělení lidskoprávní komise Zimbabwe pro činnost policie Eh, a volá potom, aby kdokoliv, kdo porušuje lidská práva, byl řádně stíhán. A v rámci eh, svého angažmá v Zimbabwe Evropská unie má vliv na lidskoprávní situaci prostřednictvím rozvojové pomoci, kterou pomáhá reformu justice a volební komise v Zimbabwe a podporuje také eh, implementaci ústavních doložek. Evropská unie i nadále plně podporuje vládu Zimbabwe a její ambiciozní plán eh, interagovat s mezinárodním společenstvím a finančními institucemi. Hospodářské reformy samotné však pravděpodobně nebudou eh, dostačovat k tomu, aby se toto angažmá, tato interakce naplnila budou muset být doplněny závazky dodržovat právní stát a lidská práva, tak jak zmiňuje samotná Zimbabská ústava. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Thank you very much, commissioner. Děkujeme, vážený pane komisaře. Děkujeme a nyní vám chci říct, že jsme